tak, myslím, že můžeme zahájit eh, veřejné slyšení k IFRS 9, tedy Mezinárodnímu standardu finančního výkaznictví 9, eh, které by mělo nahradit IAS 39, tedy standard eh, bývalý. A IFRS 9 by měl vstoupit v platnost od 1. ledna 2018. Bude tomu předcházet právní postup. Eh, v rámci EFRAG, schvalovací postup. Jak víte, tak jsme vytvořili stálý tým poslanců, který celou problematiku bedlivě sleduje. Tato skupina se sešla již třikrát eh, se zástupci EFRAG eh, IASP i dnes budeme o této problematice hovořit a to se čtyřmi vynikajícími odborníky, kterým tímto děkuji za to, že přijali pozvání na dnešní slyšení. Jeden z nich distančně z Washingtonu, který je s námi spojen online, což je Nikolas Veron, který je členem rady EFRAK, také Andreas hacker Andreas Barkov, eh, pan Andreas Hacker eh, působí také na Fern Universitet v Hagenu a posledním odborníkem je Mike eh, Ashley. Všem děkuji za to, že jste přijali pozvání. Budeme diskutovat o řadě konkrétních záležitostí. nikoliv hmm, pouze o obecných eh, problémech, které souvisejí s IFRS 9. Podíváme se na problematiku eh, účetnictví eh, podle IFRS 9 v pojišťovnictví, bankovnictví, tedy o všech velice důležitých záležitostech, kterým se věnuje i náš negociační tým. Každý z odborníků bude mít na vystoupení pět minut. Prvním řečníkem je pan Andreas Berkou. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jsem velice rád, že mám dnes možnost vystoupit k problematice IFRS 9. Tento standard byl eh, zveřejněn IASB v roce 2014 po šesti letech vyjednávání. Šest let může mm, se zdát jako dlouhá doba, vzhledem tomu, že se mělo jednat o naléhavou reakci na krizi, ale ona je to problematika velice komplikovaná, trhy i produkty se neustále mění, regulace i dohled stále více se spoléhá na účetnictví, mění se řízení rizika a tak dále. Takže IFRS 9 reaguje na všechny tyto výzvy a snaží se zlepšit bývalý standard IAS 39 a já tedy tento, tuto změnu podporuji. Většina institucí, které používají IFRS, jsou eh, firmy, které eh, používají finanční nástroje, ale na rozdíl od finančních institucí eh, většinou využívají tradičních nestrukturovaných produktů, jako jsou pohledávky a závazky z obchodního styku nebo bankovní půjčky. Některé z nich používají také derivátů. Pan předseda přerušuje řečníka, který mluví velice rychle. Prosím vás o zpomalení. Některé eh, instituce eh, využívají derivátů, aby se zajistili proti kurzovým či komoditním rizikům. Pro tyto eh, subjekty IFRS 9 zlepší finanční výkaznictví, vzhledem tomu, že nové požadavky jim umožní mnohem lépe sladit řízení rizika s účtováním Eh, to znamená, že to pozitivně přispěje k transparentnosti. Ve všech ostatních oblastech, eh, kromě extrémních případů, tyto firmy budou moci nadále účtovat eh, finanční nástroje známým způsobem který se používal do posavat. Nyní se podívejme na finanční instituce, konkrétně banky. Jsou zde dvě klíčové oblasti, kde IFRS 9 změní současné účtování pro banky a Mělo by to eh, vyřešit problémy, které eh, se objevily během finanční krize. Tak zaprvé, nové požadavky na klasifikaci finančních nástrojů ehm, budou znamenat eh, to, že subjekty už nebudou moci účtovat netradiční finanční nástroje v pořizovací ceně a skrývat tak dopad rizik, které sebou tyto nástroje nesou. Banky, eh, které používají rizikové eh, instrumenty s vysokou opcionalitou a pákovým efektem, budou tedy muset vykazovat tyto nástroje v reálné hodnotě, tím pádem bude jasný dopad, eh, pokud jde o jejich riziko a zvýší se tím také transparentnost. Můžeme argumentovat tak, že ehm, IASB se tak snaží oddělit nestrukturované a strukturované eh, nástroje, ale já si myslím, že tento přístup je skutečně rozumný. Za druhé, IFRS 9 obsahuje naprosto nový model snižování hodnoty, který má řešit eh, tu mm, kritiku, eh, že jsme nevykazovali dostatečně Zavádí se nový takzvaný model očekávané úvěrové ztráty a to by mělo umožnit včasné zaúčtování eh, zhoršené bonity eh, zákazníka či klienta. IAS 39 nabízela jenom dvě možnosti, buď to, že klient splácí či nesplácí, eh, zatímco nyní je možné reagovat více v reálném čase. IFRS 9 tedy situaci mění, Eh, pokud jde o úvěrovou bonitu, která bude eh, znázorňována v okamžiku, kdy proběhne nějaká významná eh, změna v postavení, úvěrovém postavení zákazníka. Takže to je veliká změna, velké zlepšení, které podporují také regulátory v oblasti bankovnictví a cených papírů. Teď se podívám krátce na pojišťovnictví. Řada argumentů, které platí pro banky, platí také pro pojišťovny, ale je tady velký rozdíl. Pojišťovny mají spíše pojistné než finanční závazky a pojistné závazky se regulují jiným standardem IFRS 4 a ten se teprve přepracovává, ještě není dokončen, takže tam bude jiné datum účinnosti než u IFRS 9. IASB si toto uvědomilo a snaží se eh, zmírnit eh, dopad toho, že budou tyto dva standardy vstupovat v platnost eh, v jiný okamžik. Já tedy eh, doufám, že JASP najde nějaké mezinárodní, mezinárodní řešení. Na závěr bych chtěl říci, že hledáním dokonalého účetního standardu pro finanční nástroji to je blízké hledání svatého grálu. Tedy zřejmě nikdy takový standard nenajdeme. Nicméně je potřeba se tímto směrem ubírat a já se domnívám, že IFRS 9 představuje krok správným směrem. Myslím si, že tento standard by měl být co možná nejrychleji schválen, abychom, aby Evropa držela krok se zbytkem světa. Děkuji za pozornost a, a rád odpovím vaše dotazy. Děkuji, říká pan předseda. Další z Washingtonu vystoupí pan Veron. Hello, um, do you hear... Já vás zdravím, slyšíte mě? Děkuji za to, že se mohu zúčastnit tohoto slyšení. Děkuji za dobrou vůli Evropského parlamentu umožnit videokonferenci. Za to se omlouvám, ale nebylo možné se tomu vyhnout. Já víceméně se shoduji s předchozím řečníkem, pokud jde o technické záležitosti a doplním pár bodů k širšímu kontextu, což je důležité pro zvažování FRS eh, S9 parlamentem. Pokud jde o eh, přínosy těchto standardů, a tady se opírám o písemné doklady, tak stojí za je to, je to pozitivní, odpovídá to tedy um, volání G20, londýnský summit, který um, žádal pře, přejít na ten model očekávané ztráty. Je to model, který je z technického eh, hlediska eh, stabilní. A eh, liší se trochu mm, od toho amerického modelu FASB. Existuje poměrně široká schoda, že je ovšem minimálně stejně dobrý jako přístup FASB a není tudíž potřeba přistoupit ke zbližování mezi FASB a eh, eh, evropskými standardy jako předběžná podmínka je FRS 9. Eh, a nemělo by to tudíž žádným způsobem ty rozdíly by neměly brzdit diskuzi byla vyslovena také opozice vůči IFRS 9 ze strany malé skupiny investičních profesionálů, a to zejména ve Spojeném království. To je hodně eh, zaměřeno jenom na některé problémy, eh, které jsou dlouhodobě kontroverzní ve Spojeném království. Byly předneseny různé právní argumenty, ale podle mě tato opozice nemá, není skutečně opodstatněná Ehm, ani pro britské, eh, z hlediska britského investičního společenství, ani evropského a neměla by tudíž byl substantivní z hlediska ehm, příklonu k IFRS 9 eh, v Evropském parlamentu a tady mohu doložit eh, na stanovisky ehm, například Eh, fora, eh, investičního fora a dalších eh, institucí ve Spojeném království. Domnívám se, že ohledy pojišťovatelů si samozřejmě zaslouží pozornost, ale pravděpodobně budou řešeny sa- samostatně. Stanovování dopadu na pojišťovací společnosti pravděpodobně bude proveden ehm, ISB z hlediska ehm, stability tržní to není až tak zásadní, jak někteří pojišťovatelé tvrdí. A ještě pár dalších bodů k širšímu kontextu v odkazu tedy na můj písemný příspěvek. Evropská unie má eh, skutečně eh, velký podíl na potenciálním úspěchu IFRS jakožto globálního projektu. Vůbec mě eh, vlastně nenapadá žádný jiný projekt toho podobného druhu, v kterém by se Evropská unie tolik angažovala. Přijetí IFRS Evropskou unii předznamenalo globální, jeho globální rozšíření, což je tedy velký úspěch z hlediska glo- vytváření globálních pravidel a finanční globalizace v podobě globálně dohodnutých pravidel. Je to tudíž velký úspěch pro Evropskou unii, což ovšem neznamená, že by Evropská unie eh, měla souhlasit úplně s čímkoliv, co ISB navrhne, ale spíše eh, můžeme zkrátka konstatovat, že má eh, Evropská unie zájem na úspěchu IFRS. Existují hodně zdůvodněných výhrad, pokud jde o zprávu IFRS a ISB, IASB, eh, což jsou což je samozřejmě debata, která je na místě. Jedná se konec konců o eh, účetní experiment, E, tudíž je tam pořád ještě hodně bodů, které se dají zlepšit. Ale je to legitimní debata. Ta debata o zprávě by však měla probíhat samostatně od rozpravy o jednotlivých e, standardech. Jinak může být narušena celková integrita e, tohoto procesu. A pokud jde o účast Evropské unie při stanovování standardů, tak jde o to, aby se sjednotily různé eh, funkce schvalování FRS e, a eh, koordinace dohledu, eh, které zatím jsou na úrovni jak komise, tak i některých národních orgánů a ESMY. A závěrem mohu říci, že role Evropského parlamentu je role jakýchsi bezpečnostních záruk, když v podstatě je potřeba hájit evropský veřejný zájem. Tato rola je smysluplná, protože jsme doporučili, že Evropský parlament by měl například eh, zamítnout IFRS 8, protože ten stále ještě nebyl v evropském zájmu. Takže eh, já si myslím, že v případě IFRS 9 je to jiná záležitost, je to už jasný příklad, kde evropské zájmy jsou dostatečně zajištěny běžným řádným procesem. A um, tudíž Evropský parlament v tomto případě eh, tedy nemá důvody k tomu, aby zasáhl svým vetem. Děkuji. Very much. Děkuji. Děkuji. pak dalším řečníkem je Andreas Hacker. Děkuji za možnost zde moci hovořit a já chci nabídnout pohled německých združení a německých podnikatelů, zvlášť tedy obecně DG a eh, V zastupuje 20 tisíc členů a je tady i e, tisíc malých e, různých spořitelen a bank. A e, ty odmítají tedy IFRS. Proto se také dívám na IFRS 9 trochu jinak než německý tvůrce standard a také se divím Eh, také se nedivím, že se nepodařilo u IFRS nalézt ten svatý grál, protože mám určité tedy eh, eh, určité opačné názory. IFRS by se měl stát důležitou normou pro stabilitu, pro stabilitu finančního průmyslu, který bude mít vliv na všechny. Když se podíváme na problémy účetnictví, tak ku příkladu jde o riziko eh, eh, středatelů a manažerů a investorů. Eh, základní problém spočívá v účetnictví o tržní hodnotě. IFRS 9 nepředstavuje žádné zlepšení podle mě oproti, oproti Eh, tomu staršímu, proti, oproti tomu staršímu dokumentu, naopak podrývá to jistotu a stabilitu. Proto se ani nedivím, když eh, některé eh, pojišťovací fondy mají tedy s tím problémy. Máli IFRS 9 tedy zcela nahradit ten minulý dokument, tak se ptáme, o jaké jde zlepšení. Jestli finanční komunita bude tedy méně ochotná k rizikům. Máme dva hlavní eh, oblasti. Jedna je účetnictví o eh, účetní hodnote, hodnotě a ta druhá se týká eh, ta druhá se týká pořizovací nákladů. Nejprve budu hovořit o té první. Ta reálná hodnota to není často tedy rovná tržní hodnotě, ale je, bývá teoreticky vlastně vypočítávána. Je to tedy modelové, modelový výpočet a nemá nic společného s realitou trhu. Ale i když bychom účtovali vlastně tradičně podle informací z trhů, informací pro trhy a teď bychom účtovali podle informací z trhů a tyto informace bychom eh, zapsali do rozvahy, tak v nejlepším případě podle efektivity eh, trhů to bude eh, vlastně zcela oproštěno od jakéhokoliv užitku a v horším případě to bude procyklické a destabilizující ta reálná hodnota vlastně představuje vyšší, vyšší hodnotu eh, v eh, rozvaze než tradiční účtování o, eh, o současné nebo běžné hodnotě. IFRS 9 v tomto případě vůbec eh, nepřináší žádné zlepšení. To mě překvapuje. Musíme se ptát, co zatím eh, vězí. Eh, to účtování vlastně, nebo, to, ne, ne, nebo ta, ta, to zákonodárství vlastně bylo ze strany, ze strany zákonodáce předano, předáno ne veřejnému orgánu, ale skupině expertů, takže je centralizováno a také podléhá různým lobistickým skupinám. Takže to nemá nic co dělat s nějakou objektivní situací. a nemohli jsme ani čekat nic jiného, než to, co vidíme. Dohled potřebuje nějakou jednotnou, nějaký jednotný základ. A je třeba jasně říci, že samotná vlastně e, samotná jednota a celosvětová aplikace, ta e, nepřinese, e, ta nepřinese řešení, protože když budou všichni dělat totež a bude to, bude to chybné, tak vlastně všichni budou účtovat, účtovat chybně. Má smysl, aby všichni tedy účtovali procyklicky? Není tedy dobré, když toto účtování takto rozšíříme. Tady chybí demokratická kontrola protože experti postupují bez ohledu na názory tedy volených představitelů a své názory potom prezentují v jednom balíčku. Takže ve finále potom EU bude postavena před otázku, jestli ten balíček akceptuje jako celek, anebo jestli jej odmítne. Ale takhle by to nemuselo být, protože je možné třeba jednu normu odmítnout a třeba její jinou část vlastně použít pro aplikaci. Proto je taky základ v nařízení o IFRDS, protože můžeme argumentovat, že e, diskontované modely cash flow nevedou ke spolehlivým e, výsledkům a Děkuji. Thank you very... Děkuji. A nyní pan Mike Ashley, prosím. Děkuji za možnost vystoupit na vašem slyšení. Jsou zde eh, dvě věce, které chci zmínit ve svém úvodním vystoupení. Jednak, že bychom měli schválit IFRS 9 eh, a chci vyvrátit některá milná tvrzení, která eh, se objevují, pokud jde o navrhovaný model snižování hodnoty používající reálnou hodnotu. Proč bychom měli IFRS 9 schválit? Jedná se totiž o zlepšení ve finančním výkaznictví, zejména ve třech ohledech. Za prvé, zásadní změna v modelu snižování hodnoty oproti modelu modelu očekávané eh, ztráty eh, je nabízena právě eh, tímto standardem IFRS 9. Dochází k uznávání očekávaných ztrát ode dne číslo 1. Za druhé, účtování a oceňování finančních nástrojů je více založeno na principech struktuře a konzistentnosti poskytuje tedy relevantnější informace a za třetí obecný model zajišťovacího účetnictví je lépe sladěn s biznesovými postupy. Tento standard by měl přispět eh, tady ke finanční eh, stabilitě, zejména eh, to tak hodnotí ECB i EBA a i ESMA se domnívá, že tak lépe budou obhájeny zájmy investorům. Jedná se tedy o poměrně eh, silný konsenzus, eh, ke kterému se připojuje EIOPA, eh, poradci v různých biznesových odvětvích, auditoři, investoři, další odborníci. Některé obavy se sice objevují, ale netýkají se přímo IFRS 9, nejbrž spíše nesladění dat účinnosti a tento problém se právě řeší. Celkově tedy lze říci, že IFRS 9 by mohl naplnit eh, primární cíl nařízení o IAS, to znamená nabídnout transparentní srovnatelné finanční výkaznictví, které, podporu, které potřebují finanční trhy, pokud mají fungovat eh, efektivně. A za druhé chci se podívat na některá milná tvrzení, která se týkají eh, především modelu FASB, subjektivity modelu snižování hodnoty IFRS 9 a modelu reálné Um, hodnoty IFRS 9. Jak už jsem říkal, Někteří dávají přednost FASB, protože eh, vytváří rezervy pro očekávané ztráty. Nicméně eh, v podstatě se ještě nejedná v prvním dnu o ztráty, spíše jde o jistý aritmetický výpočet, který je kombinací e, úvěrové e, sazby a, e, a cash flow. Není to tedy nic víc než právě očekávaná ztráta a používání takového modelu by mohlo vést k pokřivování ekonomických eh, aktivit. Mnohem menší dopad by to mělo určitě ve Spojených státech eh, amerických, eh, kde uvěrování probíhá často více přes kapitálové trhy. Také jsem slyšel obavy v tom smyslu, že IFRS 9 nabízí velice subjektivní odhady a, a že tedy může docházet k manipulaci s příjmy. Já si myslím, že eh, takovýto model musí samozřejmě pracovat i s budoucími informacemi a tím pádem ze své podstaty subjektivní je. Nicméně eh, práce bazilejského výboru eh, zajistila, že tato rizika jsou snížena, zejména v oblasti bankovnictví. Kromě toho IFRS 9 obsahuje požadavky na zveřejňování informací, což pomůže investorům uvědomit si situaci a nabízí další transparentnost a brání e, zhoršování e, úvěrových produktů, což e, nenaplňuje v takové míře přístup FASB. Dále chci říci, že ECB dospěla k závěru, že neexistují důkazy o tom, že IFRS 9 by vedlo k rozsáhlejšímu používání reálné hodnoty než IAS 39. Ukazuje se, že model zůstatkové hodnoty není vhodný v tuto dobu pro všechny finanční nástroje, že je zde eh, potřeba použít také reálnou hodnotu. Ehm, požadavky na oceňování FIFRS 9 ehm, znamenají, že se lépe eh, slaďuje eh, zůstatková hodnota s hodnotou reálnou, lépe se posuzují veškerá související rizika. Eh, ať už jde o oblast nákupu, věrování, obchodování či prodej. Takže Od přijetí IFRS 13 eh, se začaly více používat metody oceňování na základě reálné hodnoty, eh, aby se odlišily různé míry subjektivity při oceňování. Děkuji. Děkuji. Děkuji všem přispěvatelům. A nebyly tady, tady úplně jednomyslné, schodné názory, ale velmi jasné eh, obecné, eh, obecný úvod. Samozřejmě rádi bychom slyšeli i specifičtější názory na některé konkrétní body, ale k těm se dostaneme později. A Pane Veran, pozor, eh, musíte si vypnout mikrofon, jinak eh, to nebude slyšet. Eh, teď budeme mít pětiminutové sloty na otázky. Odpovědi a jako první pan Stolojan. Děkuji, pane předsedo. Takže v první řadě prosím, reagujte na žádost pana Gigolda pana Kamala, kterou podporuji. Vyžádat si stanovisko eh, fi, finanční eh, F, FSB, B, eh, čili eh, Rady pro finanční stabilitu, protože je tedy potřeba, abychom měli názory všech dozorčí orgánů dohledu a myslím, že je důležité, že abychom měli právě názor tedy Rady pro finanční stabilitu. Samozřejmě, že IFRS 9 představuje pozitivní krok vpřed oproti IFRS 39. Tím zcela jist. A jsem vděčný za to, že naši experti převážně se, tedy zastávají tentýž názor. Ovšem je tu ta nejožehavější záležitost týkající se rozdílů mezi Spojenými státy, mezi jejich eh, tedy modelem snižování hodnoty, který umožňuje, aby ten systém eh, vykazoval ztráty za celý, celou dobu trvání finančního nástroje a způsob, Jímž IASB navrhl v IFRS 9 ve tří e, stádiích, tedy aby tam bylo no, než v těch prvních 12 měsíců, pokud se situace dál zhoršuje, tak přichází druhá fáze, kdy bank, banky mohou zaznamenat samozřejmě ztráty za celou e, životnost té půjčky a pak e, tedy při, při, přijmout opatření. Ale do jaké míry je tento rozdíl významný? Protože IFRS 9 umožňuje bankám, aby vykazovali ty ztráty, když mají za to, že se situace hodně zhoršila. Liší se to hodně nebo ne? Tam se, takže se všech expertů. Kdo z vás by rád odpověděl? Prosím, pane Ashley. Tak já bych si vzal slovo jako první. Je tu určitý rozdíl, který souvisí s eh, různými obchodními postupy, stejně jako s účetnictvím. Ve, Spojeném, eh, ve Spojených státech probíhá hodně eh, úvěrové aktivity prostřednictvím kapitálových trhů, v prostřednictvím bankovního sektoru. Myslím, že by nebo že je nesprávné, abychom eh, charakterizovali eh, toto jako ztráty. To, myslím, bylo v, jedne, v jednom tom akademickém dokumentu, kde se o tom hovořilo jako o účetním artefaktu. Můžete mít jakékoliv číslo v závislosti na diskontní sazbě, pokud už do sebe má zapracovaný, eh, zapracované úvěrové riziko, tak eh, samozřejmě pak je to ztráta. V konečném důsledku. Je to ale, ne, je to pouze aritmetický výsledek, nikoli ztráta. Ale hrozí, že i když tam budou, bude těch 12 měsíců očekávaných zpráv, že by to mohlo snížit půjčovací aktivitu, protože banky to nebude povzbuzovat eh, k tomu, aby eh, tolik půjčovali, protože budou okamžitě inkasovat ty zprávy již od prvního dne. A takže já si myslím, že je tu poměrně rozumný eh, kompromis oproti předchozímu modelu IASB, eh, kde by okamžitě byly počítány eh, ty ztráty. Takže z praktického hlediska myslím, že je to kompromis. A že to bude fungovat, ale hrozí, že to trošku utlumí ekonomickou aktivitu. Vy můžete říct, to je dobře. Není dobré, aby příliš rozšiřovali portfolio půjček, a ovšem, když se podíváte na ten americký model, tak tam by eh, eh, rozhodně u těch rizikovějších aktivit, což je spotřebitel a malé podnikání, tam by to mohlo hodně snížit aktivitu. To. Také Spojené státy se hodně jinak dívají na, na tu eh, životnost to nástroje, to, té půjčky. Oni mají perspektivu 3 až 5 let. A celá ta historie vyplývá z prudenčních požadavků ve Spojených státech. A oni eh, nakonec dospěli k takovému kompromisu před 15 a 20 lety, kdy eh, Federal Reserve chce mít vysokou míru rezerv, dokud eh, v účtu PNL budou, budou dostat, bude dostatečná finanční aktivita. To je součástí tedy toho celého kompromisu. Děkuji, Pervanš Beres. A pokuste se, prosím, tu otázku omezit na pár minut. Já se pokusím. Poslední příspěvek nám ukazuje, do jaké míry tedy ten eh, přístup ehm, Evropan, Evropanů proti Američanům za nadále zůstává trochu problém, kterým, kterému se musíme postavit. Já jsem si přečetla pečlivě všechny tyto zprávy. Jedna je adresovaná výboru pro životní prostředí, nevím proč, ale tedy e, pokud e, tady konstatuje určitou nostalgii po tom, čemu někteří říkají reálná hodnota, nebo vůbec e, tedy exist, po existenci IASB, ale my jsme chtěli právě eh, IFRS 9, abychom vyřešili ten problém, kterému jsme se do té doby eh, neodvažovali čelit, to je ta plná aplikace. Já mám dvě otázky. Bylo tu tady jedno doporučení, že bychom mohli říct ano, musíme počkat, až IASB vypracuje své normy pro pojišťovací sektor – aby se zajistilo, že bude eh, ekvivalence mezi oběma přístupy. Já jsem nikdy nebyla tedy svědkem toho, že by, že by o to eh, pojišťovací eh, sektor požádal, ale jaký bude risk, jaké bude riziko pro bankovní sektor, když se bude spožďovat přijetí IFRS 9 v oblasti pojišťovnictví. A druhá otázka se týká cílů, cíle stability finančního trhu, zejména v kontextu perspektivy kapitálové unie, jaký je pozitivní přínos, nebo naopak eh, IFRS 9. A teď se tedy obracím spíš než na zastánce IFRS, ale samozřejmě každý na to může odpovědět eh, Vidím, že pan Barkov se hlásí o slovo, potom možná pan Peron. Děkuji. Já bych rád zareagoval na první z těch dvou otázek, jestli IFRS 9 by se měla spozdit do té doby, než se eh, vyřeší otázka pojištění. Nikdo by asi nebyl pro, já rozhodně ne. A všichni ostatní, kteří zde svědčili, většinou jsou proto, aby se eh, tato norma nezdržovala. Tu normu eh, potřebujeme naléhavě, její příprava trvá již tak dlouho eh, a účinné datum 2018 pro bankovnictví je zcela nezbytné. Otázka stojí tak, jestli toto datum také bude platit pro odvětví pojišťovnictví. Ptáme se tedy, má smysl tedy teď provést jednu stranu rozvahy a druhou stranu o tři, čtyři roky později? Eh, máte-li integrované řízení aktiv a pasiv, vyplývalo by, že obojí by bylo rozumné provést zároveň. Proto v současné době uvažujeme o tom, že by bylo možné eh, připustit eh, volitelné odložení Nebylo by to povinné a bylo by to pouze pro specifickou podskupinu eh, podniků. Převážná většina podniků by měla tuto normu aplikovat co nejrychleji. Děkuji. Nikolasi Verone, máte jednu minutu. Ano, velice Eh, rychle. Já eh, souhlasím s tím, co řekl kolega o rychlém schválení, protože pojišťovnictví je velice specifické. Odvětví FRS 9 platí pro všechny, eh, pro všechna odvětví a proto by bylo dobré, aby pojišťovnictví tedy bylo ošetřeno odvětvově specificky a nemělo by tedy zpomalovat proces schvalování IFRS 9. Ta druhá otázka EU e, oproti USA. Myslím, že ta studie, která byla přednesena výboru e, Econ, byla zcela jasná a já souhlasím s jejími závěry, že dopad rozdílů mezi IFRS 9 a americkým postupem není teď zcela jasné, jasná pouze život ukáže, v čem rozdíly budou spočívat, jestli tedy eh, bude představovat konkurenční výhodu či nevýhodu pro americké či evropské banky. To ještě nevíme. Proč se USA rozhodly jít jinou cestou? Eh, to odkáže na širší debatu, co se týče zbližování IFRS a americkým GAPem. Bylo by velice nezvyklé, kdyby Evropská unie se cítila nějak omezována eh, debatou o eh, tvorbu norem v USA při tvorbě eh, IFRS. Evropa by měla si sama samostatně schválit IFRS a necítit se vázaná, vázaná tedy postupy v USA, pan Kamal. Děkuji a děkuji také všem řečníkům, kteří hovořili. Já mám dvě otázky. Ta první se týká toho e, očekávaného modelu ztráty 12 měsíců. Proč 12 měsíců? Z čeho to vyplývá? Když se podíváme z, za 12 měsíců stále, je to vlastně model vzniklé ztráty. Vím, že pan Ashley hovořil o kompromisu a my e, o kompromisech tady lecos víme, nikdy nedosáhneme ideální model, ale e, zamýšleli jste se nad jiným kompromisem, Třeba ne tedy model ztráty eh, ke dni jedna, ale třeba trochu jinému, ve formě kompromisu, nebo mohl by to být eventuálně další takový pilíř, nebo... A ta druhá otázka, ta eh, odráží eh, určité moje znepokojení k tomu, co řekl pan Christopher Notes, který hovořil k ústavu Eh, účetních eh, Anglie a eh, Velšska. A já jsem byl upozorněn na některé jeho poznámky, já je přečtu. Rozhodný postoj k právu se stal tradičním pro účetní, ale co se týče finančního výkaznictví, je zcela nezbytné postupovat mnohem opatrněji a jemněji, jakmile eh, britské firmy začnou, začnou, začnou používat účetní eh, normy. Mnohé firmy chtějí využívat různých nástrojů, aby eh, tedy přechytračili a snaží se, snaží se protlačit jakési, jakási ilegální pravidla do IFRS. Zdá se, že tyto eh, poznámky pochází od akademika, který se eh, podílel na tvorbě IFRS 9 několik let. My musíme mít tedy dostatek důvěry v to, že IFRS 9 budou spravedlivé. Jakou jistotu máme, že odborníci eh, vlastně kteří doporučí schválení IFRS 9 komisy, vycházejí správně správně správných eh, zásad. Děkuji, prosím o odpověď. Thank you. I could, I could certainly... Děkuji. Podívám se nejprve na tu první otázku, protože sám nejsem právník. Takže proč těch 12 měsíců? IFRS 9 říká, že zaznamenáváte všechny finanční nástroje eh, hned od počátku v reálné hodnotě. Eh, reálná hodnota znamená že vlastně aplikujete eh, po celou dobu životnosti model očekávané ztráty. Jak řekl Mike Ashley, je tam vlastně takové dvojí účetnictví, máte tam těch navíc 12 měsíců, které účtujete navíc. A proč je to 12 a ne 24, 42 nebo cokoliv jiného? Já si myslím, že důvodem bylo to, abychom zachovali integritu mezi eh, výkazy o výkonnosti bank, které jsou za roční období a zároveň, abychom eh, přičlenili k tomu stejnému období očekávané ztráty. Takže se snažíme eh, vykompenzovat nějakým způsobem v účetnictví ty očekávané ztráty a proto se eh, hodí to stejné období, tedy těch 12 měsíců. Také bych chtěl říci, že to není totéž, co takzvaná vzniklá ztráta, protože očekávaná ztráta ve 12 měsících znamená, že hledáte nějaký spouštěč v příštích 12 měsících. A pokud ho najdete, eh, tak eh, eh, uplatníte určité spektrum opatření, najdete veškeré další ztráty, které jsou připsatelné tomu spouštěči, který jste našli v těch příštích 12 měsících. Pan předseda, děkuji. Nevím, jestli pan Hacker eh, se chce rovněž vyjádřit, prosím. Ja. Also das Argument. Ano. Ten argument, že úvěrové riziko je oceněno k určitému časovému bodu jako úrok, to platí potom jenom pro tento časový bod v následujících letech se ta hodnota změní a také bonita toho eh, dlužníka tím, že eh, že bychom zůstali u té původní naplánované, eh, tedy eh, účinného, naplánované účinného eh, úroku, bychom se, bychom se vlastně vzdalovali tomu riziku. Teď je otázka, jestli si máme dělat starosti s tím, jak bude situace vypadat za 12 měsíců, nebo naopak, kdy vlastně se dostaneme k tomu, že dojde k, selha- k úvěrovému selhání. Ta Třetí úroveň toho modelu je ve výsledku totéž jako to, co jsme měli předtím podle IS 39. Takže by existoval nějaký indikátor eh, úvěrového, úvěrové události a podle té to potom odepíši. A co je nové v IFRS 9 je to, to jsou ty dva, dvě první úrovně. úrovně. A tady je potřeba se na ty problémy podívat. Za prvé, kdy přejdu z toho prvního stupně do toho druhého stupně, to nastane, když to úvěrového, úvěrové riziko se významně zhorší. To zní sice naprosto jasně, ale když se nad tím pečlivěji zamyslíme, tak vlastně tady zanedbáváme Eh, to, u jakého úvěrového rizika jsem začal. Při eh, významném zhoršení může, můžeme dojít od velmi dobré známky k dobré známce, ale co se stane, když eh, tedy se to hodnocení změní od uspokojivého na dobré, anebo z dobrého na třeba dostatečného méně dostatečné. Tady je potřeba se zamyslet, jestli stojí za to zůstat u takovéto kazuistiky, a nebo jestli by bylo dobré eh, spíše postupovat na základě principů, že by tedy vznikla povinnost eh, zkoumat eh, krýt dluhovou službu a to by měl být tedy standard u každého hodnocení dluhu podle tohoto principu. Jestli tedy jest, jest, jestli tady ten dlužník, jak si prostě, jak se bude vyvíjet. Myslím, že eh, každý podnikatel či obchodník by takto uvaž, uvažoval, je to také logičtější a eh, je to také postup, jak vždycky vlastně, eh, který vždy po, aspoň v minulosti používali malé banky. Neboli se zamýšlíme, zamýšlíme nad takovouto kazuistikou, anebo jestli budeme vycházet z orient, tedy z orientace na princip, jestli tedy jsme schopni eh, zhodnotit tedy schopnost dlužníka eh, pokrývat tu svou dluhovou službu a pak musíme vypočítat eventuální výpadky, tedy obsluhu té dluhové služby po celou životnost toho podniku. A tady bychom už opouštěli rovinu statistiky a museli bychom vlastně se zamýšlet, jak odpisovat a jestli máme odpi- odepsat, odepsat tedy Bianco celý, celou tu hodnotu, anebo jenom její část. Což by potom odpovídalo tomu, tomu třetímu stupni, té třetí úrovni. Děkuji, děkuji Kora. Děkuji, pane předsedo. Já bych také nejprve ráda nejprve poděkovala eh, řečníkům za jejich projevy a za to, jak přispívají do debaty. Eh, tři z vás se staví pozitivně, hovoří o významných zlepšeních, že stojí za to eh, schválit, že je to technicky logické, že to jsou rozumné kompromisy, to všechno zní velice dobře, to v tom s vámi souhlasím. A pan Bárkov začal tím, že vysvětlil, proč vlastně jsme přešli z IAS, z IAS 39 eh, až eh, k IFRS 9, ehm, že to byla reakce na krize na krizi. Eh, chci se tady zeptat, jestli toto je dostatečná reakce, odezva na krizi, nebo jestli je to jenom první krok a následující musí příštích letech přijít? A druhá otázka. Vždy se vede debata mezi e, přístupy vycházejícími z principů anebo naopak z pravidel. Kde tedy stojíme nyní? Většinou po krizi i politici většinou přecházejí tedy e, k postoji, který vychází z pravidel. Co si o tom myslíte? A moje poslední otázka se týká pojišťovnictví. Tady už padlo mnoho otázek na pojišťovnictví, ale když to vztáhnu eh, k finanční stabilitě. Pojišťovny, které mají obchodní modely vystavené teď značnému tlaku, to znamená, opačná otázka, než kterou položila kolegyně Perves, je odpovědné jim umožnit tedy to pozdější datum, eh, nebo bychom měli být iniciativnější? Jak tedy vlastně ohrožujeme finanční stabilitu specificky eh, odvětví pojišťovnosti. Děkuji. Nikolas eh, Veron, myslím, chtěl reagovat. Vy jste si, Nikola, se požádal o slovo jako první. Ano, já jsem chtěl zareagovat na otázku pana Kamála. Dobře, ale teď by se nám hodilo, kdybyste zareagoval také na otázku paní Neuhojten. Tak kdo odpoví? Pan Ashley. Já si myslím, že to je dostatečné. Myslím si, že neexistují v podstatě žádné dokazy, důkazy toho, že účetnictví by sehrálo nějakou zásadní roli ve finanční krizi, ale samozřejmě se zlepšit může. A e, pokud se ptáte, zda dojde k tomu zlepšení díky tomuto, já si myslím, že ano. Je to totiž standard na základě zásad, což je velice důležité a eh, já bych měl obavy, kdyby tam těch pravidel bylo až eh, příliš eh, mnoho, ale myslím si, že bazilejský výbor vádí velice dobrou práci, snaží se dbát na konzistentnost, ale nikoliv na úkor toho, že bychom zbytečně navyšovali množství pravidel. Takže myslím si, že ta rovnováha byla správně nalezena. K vaší otázce ohledně pojišťoven, to je správná otázka. I mě trochu zneklidňuje, ale přesto si myslím, že můžeme vyřešit problémy pojišťovnictví i problémy transparentnosti právě díky IFRS 9. Já myslím, že potřebujeme co možná nejrychleji schválit tento účetní standard. Zde souhlasím s Andreasem, že je potřeba v rozvaze řešit jak aktiva, tak eh, pasiva. Nemá smysl to separovat, dokud nevyřešíte i závazky pasiva, tak eh, není možné vyřešit eh, tlaky, které jsou v té části aktiv, s čím se potýkají pojišťovny. Pan předseda, děkuji. Pan Demázy. <clears throat> Já nejprve chci odporovat panu Ashlovi, Ešlimu. Ashlimu že oceňovací metody nemají žádné ekonomické dopady. E, my víme, že v různých úvěrových e, systémech, kde je poskytování úvěru, e, podléhá mnohem více oceňování, že tam vlastně došlo, došlo vlastně k jinému vývoji. Takže ne, nezdílím váš závěr a ještě jedna poznámka, která, které jsem si povšiml. že vlastně, že, že vlastně to úvěrové riziko také, eh, také eh, vlastně eh, aspekt úroků. Ale úroky přece vedou také k tomu, že se mění bonita zákazníka a když musím zvýšit úroky, tak se také zhorší bonita zákazníka a to tam nemohu zobrazit. A mám ještě několik cílených otázek na pana Hákera do jaké míry tedy spatřujete riziko eh, v tom, že vlastně ta veliká volnost úvahy v IFRS 9, ty modely očekávaných eh, úvěrových ztrát, které by vedlo k tomu, že ten přechod eh, z fáze 1 na fáze 2 bude spožděn a že, nebo že se tam bude vybírat a vidíte také riziko, že tato volnost úvahy sebou přinese stejné problémy, jako, e, jako jsme měli v IAS 39 a že by to mohlo vést ke ztrátám typu no return bez návratu a že by to zase vlastně posílilo recesi. Děkuji. Nejprve e, trochu obecněji. Vždy se e, klade otázka, jestli nastane nějaké zlepšení. Buď se všichni dohodnou na, to, na tom, že je to účetnictví podle eh, reálné hodnoty, že vlastně ve finále toho moc nezměnilo ve výsledku. Je to prostě eh, stále to tež. A když eh, tedy ten problém fair value vnese stejný problém do IFRS 9 oproti IAS 39, eh, tak se ptám, v čem spočívá zlepšení. A eh, pak máme tady eh, tu změnu v tom modelu modelu snižování hodnoty máme tady takový kazuistický přístup a ta kazuistika to vždy zní dobře, máme-li nějaké údaje, vstupy, ale je tam obrovský prostor pro manipulaci, pro aplikaci. Vždy to můžeme vlastně odhadovat, když máme takové pojmy, jako je významné zhoršení, tak tady je veliký potenciál to celé eh, vlastně spožďovat, zpomalovat. A ve finále to bude tak, že Eh, při snižování hodnoty vždy musíme učinit eh, nějaké vyměřovací rozhodnutí. Na, to, na tom se asi všichni shodneme, ale tu odpověď, kterou na to musíme položit, je eh, taková, podle mého potřebujeme tedy vlastně takové obchodnické myšlení vycházející z principu. Vždy, když máme nějaké takové pojmy jako významné zhoršení, jak už jsem řekl, ono to logicky nemusí vždycky dávat smysl, protože my se musíme především eh, podívat na to, jak ten eh, dlužník bude eh, vypadat úplně ke konci té doby, ne tolik, jak vypadal na začátku. To znamená, toho se musíme všímat. To kritérium je uchopitelné a nabízí určitý, tedy jaksi prostě určitý definovaný rámec úvahy, a vždycky tedy bude existovat určité riziko a to účetnictví vždy nějakým způsobem přímo či nepřímo ovlivní ten eh, postoj k riziku. Ve finále je to vždycky tak, když vlastně máte taková kritéria, jako je významnost a ta situace je špatná, tak vždycky je eh, určitá motivace ten proces zpomalit. Neptám se totiž tolik, jestli eh, co budu, co budu dělat, co budu dělat v krizi, ale jestli mě tam účetnictví vžene. A to se může stát, když vlastně do toho účetnictví nezapracuji, eh, tedy ty ztráty hodnoty, když, eh, ne, když nepracuji, když tedy jdu nad rámec těch diskontovaných cash flow, tak je to možné. Potom, když nastane krize, tak je tady taková určitá past, a e, já mohu tedy zabránit tomu, abych do té pasti spadl. Takže e, ta, e, ta, ten, prostor, ten, ten prostor vlastně pro, pro jaksi určitou úvahu, jak to bude vypadat v krizi, jestli hůře nebo méně hůře. Děkuji. Děkuji. Sven Gigol. Takže v první řadě děkuji za eh, možnost eh, účastnit se tohoto slyšení, protože je to otázka důležitá. Nejprve metodická poznámka. Velký problém pro nás, jakožto zákonodárce, je to, že vytváříme zákony o subjektech, kde je velmi těžké tedy získat nezaujaté informace lidí, kteří Eh, nemají žádný eh, střed eh, zájmu. Třeba jsme měli někoho, který vedl Centrum Excelence, ale který pak dlouho, který dlouho působil u Deloitu, jiný zase u KPMG a teď, teď je zase v, v Barclays Bank. Takže ono to není nic osobního vyloženě, já to nechci nějak posuzovat, ale tato skutečnost je problematická. Máme tu dva lidi, eh, kteří jsou blížší Efraku, ale přitom v, v, te, v tom též orgánu je velmi málo hlasů, které jsou nezávislé na tom světě, který pak vlastně vytváří ty normy. To je pro mě velký problém. Eh, otázka na pana Barkova. Eh, G20. V roce 2000 2009 byla publikována zpráva, kde já publikovala kritéria ohledně nových účetních standardů. Nechci teď uvádět všechna ta kritéria, ale první je sniž, snížit komplexnost účetních eh, výkazů pro finanční nástroje. A teď musím přejít do Němčiny. Eh, co, co ten před začátkem, ten cíl snížit, snížit složitost Eh, nástrojů účetnictví, o tom už dnes eh, nikdo nehovoří. Pane Barkov, mohl byste se vyjádřit k tomu, jestli se ke 20 podařilo, jestli IFRS 9 splnilo ten úkol, který dostalo od G20. A eh, panu Hakrovi vy jste jasně řekl, vy byste to mohl schvál, mohli schválit, ale, ale něco z toho vynechte. Mohl byste podrobněji vysvětlit, co by se mělo vynechat a jakým způsobem byste zacílil tato ustanovení? Děkuji. Thank you. Děkuji. Prosím. Děkuji. Je vždycky těžké, eh, jak se tedy staví k eh, starším, staršímu článku, ale ten, to volání G20 po snížení eh, komplexnosti u finančních nástrojů je samozřejmě platné. Všem snížení komplexnosti nikdy nesmí být samoučelné. Musí to být vyvážené a musíme to vnímat eh, v souladu s dalšími faktory. Když ISB e zahájilo svůj projekt v roce 2008, dokonce ještě rok předtím, než tato výzva přišla, tak eh, jsme měli nový nástin nových standardů asi 40 stránek, ale pak to rychle vyrostlo. Rozrostlo se to vzhledem k tomu, že se museli ošetřit určité výhrady a problémy, že máme nový eh, model snižování hodnoty, a, eh, který se lišil, musel se vysvětlit, takže opět ta literatura se rozrostla. Takže já si myslím, že eh, skladu otázku, zda vůbec můžeme vyřešit tu otázku komplexnosti. Já si nedokážu představit standard o finančních nástrojích, který má nějakých 20 stránek. Asi bych pak musel říct si, že pokud jste si přečetli IFRS 9 a tvrdíte, že jste účetní expert, tak jste to asi nepochopili. Možná bychom to mohli říct i jinak. Pokud jste schopni napsat standard o finančních nástrojích, který má 20 stránek, tak jste možná nepochopili od začátku, o čem to celé je. Ale teď je to o 20 stránek eh, delší. Ne, že to má 20 stránek, ale má to o 20 stránek více, čili je to komplexnější, nikoliv méně komplexní. Souhlasíte? Já s tím souhlasím. Ale tolik bych se netrápil těmi dalšími 20 stránkami. E asi bychom se shodli na tom, že 500 stránek by bylo moc dlouhé a jestli je to 500 nebo 520, tak eh, to už by bylo příliš. Nikolas. Děkuji, Nikolasi. Hlásil jste se o slovo, tak jenom velice rychle 30 vteřin máte dvě záležitosti a jedna se týká střetu zájmu. O tom hovořil pan Kamal a také velice správně pan Gigold. Snadno se mi k tomu vyjadřuje, eh, vzhledem tomu, že jsem nikdy nezávisel na velké čtyřce, na nikom podobném. Brugla a Peterson Institut k tomu měli velmi silné pojistky, takže tím spíš děkuji za účast na tomto slyšení, protože si myslím, že se nelze uzavírat čistě do komunity účetních. Je potřeba eh, oslovovat odborníky i mimo kruh eh, účetních odborníků. Eh, problém IFS Foundation je to, že je příliš závislá na čistě účetních odborných názorech, nicméně v případě IFRS 9 si myslím, že se nabízí dostatečná různorodost názorů, aby si poslanci Evropského parlamentu mohli udělat eh, svůj názor. Pan předseda, děkuji. Barbara Kapel tady není v sále, takže nyní má opět slovo pan Stolovian. Pane předsedo, já se chci nyní zeptat nebo se vyjádřit, můžete to vzít jako vyjádření nebo otázku. Chci říci, a omlouvám se, že se odkláním od mikrofonu, zklamalo mě to, že eh, ICB pracovala na eh, IFRS 9 velice dlouho. EFRAK, IASB provedli velice slabá posouzení dopadu tohoto standardu IFRS 9. Já jsem se snažil najít konkrétní čísla, ale najdete pouze mm, odhady. A tak se vás chci zeptat, myslíte si, že IASB a EFRAG by měli mít dostatek prostředků k tomu, aby provedli řádné posouzení dopadu, protože v Evropském parlamentu jsme zvyklí na to, že používáme posouzení dopadu u legislativy, kterou se chystáme schvalovat. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. Bude reagovat pan Ashley. Já se pokusím odpovědět na vaši poznámku možná neúplně přesvědčivě. Myslím si, že jakékoliv posouzení dopadu nutně musí být do určité míry kvantitativní, abychom pochopili, o jaký dopad eh, se eh, jedná. Je potřeba se například v tomto případě podívat na ten model snižování hodnoty, ale ono Eh, se to odhaduje skutečně mm, dosti obtížně, pokud jde o dopad takového modelu. A hlavní problém, jak v případě IASB, tak EFRAGu, je to, a EFRAG se snažil oslovit především bankovní sektor a získat kvantitativní analýzy, ale problém je v tom, že oni v podstatě neexistují, protože implementace standardu nebude jednoduchá. Není to něco, eh, kdy můžete okamžitě začít produkovat čísla. V Barclays máme projekt, který eh, zapojuje po dvou, dva a půl roku 250 lidí, kteří pracují na IFRS 9. Abyste si představil komplikovanost a rozsah celé problematiky, takže za těchto okolností je velice mm, obtížné zpracovat eh, posouzení dopadu, spíš by to byl jenom určitý náčrt posouzení, pokud už by mm, vůbec něco takového vzniklo, což chápu, že vám ve vašem problému nějak nepomáhá. Ale myslím, že um, řešení by bylo opravdu velice komplikované. Pan předseda, děkuji. Chce ještě někdo něco doplnit? Prosím. Pan Hacker. Je tady ještě otázka pana Gigolta, ale já bych se teď rád vyjádřil k několika věcem, které zde tady právě zazněly. Stále se plete dohromady, že ve složitém světě, kde žijeme a kde funguje finanční průmysl, že je to všechno hrozně e, složité. Ale e, panuje pověra, že eh, je možné toto ošetřit eh, také komplikovanými normami. Já tady nechci dělat eh, žádnou eh, reklamu HGB, ale na několika málo stránkách vlastně si tam vystačíme s úpravou finančních norem pomocí několika odstavec. Což samozřejmě vede k tomu, že k tomu vyšly velice obsáhlé interpretace, ale to ty vlastně nabízejí v zásadě jenom takovou orientaci. A tady to je jedna věc. A také se tady hovořilo o e, konfliktu zájmu. Podíváme se, podívejme se e, na historii e, tedy IAS a ISB, tak vlastně všichni ti lidé pocházejí vlastně z takové jaksi prostě jedné skupiny, takže není možné se divit, že se, ti se neřídí Eh, tedy orientací podle principů. Co se týče otázky pana Gigolta, v eh, článku v roce 2009 jsem napsal, nebo jsem slíbil, že vlastně eh, se toto stane a hovořil jsem, hovořil jsem o nadužívání té, té reálné hodnoty, fair value. Pan Gigold se ptal, co se má dělat. Já teď mám problém, když teď řeknu, eh, neschválte tu normu, tak je mi jasné, že je těžké, že ta norma se teď vytváří pět nebo šest let, že eh, podniky si nakoupily experty, že vlastně celé e, systémy už vlastně jsou nastaveny e, na tuto normu, že ten projekt potom by musel být označen za katastrofu a že e, vlastně bychom to museli si položit rovnítko jako prostě mezi tím projektem a mezi stavbou berlínského letiště. Pan Gigol se tedy ptá, co dělat. Tady, tady něco, tady něco tedy změníme a potom, co se týče té toho hodnocení podle reálné hodnoty, vlastně máme výsledek ale stejný. Takže když se podíváme trochu do křišťálové koule, tak jsme vlastně eh, si eh, pozvali k tvorbě té normy soukromého, soukromý, soukromý subjekt. Nemůžeme se divit. Ptáme se, jestli tedy eh, podle IFRS 9 by se měla použít ta reálná hodnota pro všechny eh, podniky, jestli tam cash flow musí být tedy smluvně zakotveny, nebo jestli bude všechno eh, tedy eh, podle účtování ztráty a zisku, anebo jiného účtování. A také se musíme ptát, jestli půjde o akcie třeba neobchodovaného malého podniku, jestli i na vlastně cené papíry i takového podniku by musely být oceňovány podle fair value, ale to by bylo zbytečně pracné. A co se týče snižování hodnoty, to už jsem předtím řekl, měli bychom umět říci, že úprava, která vychází z principu, je cenější než e, úprava vycházející e, z kazuistiky a měli bychom e, tedy vyžadovat od podniků, aby ve svém účetnictví eh, vlastně eh, respektovali eh, principy Tady máme dvě změny, jednak orientace na principy v tom modelu snižování hodnoty a Eh, potom bychom také vlastně vlastně omezili používání principu eh, fair value na ty malé podniky. Děkuji, Paranč Beres. Um, merci beaucoup. Děkuji. Já se chci obrátit teď na pana Andrese Akera, protože eh, mnohé z těch kritik jsou tedy kritiky, které znám od doby, kdy se tím zabývám ale tady teď nejde o to vědět, jak funguje jak funguje ISB, IASB, ale spíš co s tou odpovědí, že IASB provedla jakousi základní kritiku fair value. Vy říkáte k fair value, že tedy tam je situace stejná, pokud je o tuto reálnou hodnotu. E, Chcete, abychom zůstali u 39 a abychom IFRS 9 navždycky opustili, anebo kdyby to byla tedy binární alternativa, jenom jedna nebo druhá, tak 39 nebo 9? A pak eh, otázka na pana Verona. Jak můžeme říci, že zůstáváme při, u té reálné hodnoty v IFRS 9, i když komplexnost se tam evidentně prohloubila eh, v mnoha oblastech, takže tam eh, trošku, jak si se vzdalujeme té logiky e, tržní hodnoty. Thank you. Děkuji. Jako první pan Hacker. Yeah. Prosím stručně, protože ještě pan Veron byl otázka. Um, Děkuji. Ta kritika fair value je eh, velmi stará. V Německu to bylo z roku 1884, byla tehdy eh, eh, zakázaná. Historie se neopakuje, ale rýmuje se. Fair value, co tedy sní? Můj návrh, který by byl radikální, už jste si všimli, že E, vlastně já se nemohu zpřátelit s celou tou tvorbou norem, ale to je dlouhodobé. Co tedy udělat krátkodobě? Když chceme tedy e, aplikovat IFRS, tak máme 9, nově, tak tady máme e, IAS 39, tam už něco takového bylo, kdy jestli něco chcete měnit, tak teď by byla vlastně příležitost určité jednotlivé odstavce z toho nařízení vyjmout a potom bychom dlouhodobě IAS, eh, vlastně ISB eh, signalizovali, že vlastně chceme eh, jak si upravovat dlouhodobě a potom bychom se za... vlastně zam... měli zamyslet, jestli tedy ty normy má tvrdit vlastně soukromý tvůrce norem, ale nejprve by bylo potřeba se zamyslet, kde, v čem spočívají problémy, v čem nespočívají a potom se zamyslet, jestli to všechno lze akceptovat. Ta otázka byla, jestli, kdybyste se měl eh, vlastně rozhodnout, jestli eh, ponechat IAS 39, anebo přejít na IFRS 9, jeden nebo druhý. Vím, že vy jste pro úplně jiný model, ale ona se o nás položila tuto otázku. Pan Feron. Já se omlouvám, já jsem úplně nepochopil tu otázku, možná, eh, možná tedy z překladu. Mohlo by, mohla by paní Perez eh, eh, zopakovala. Pan Hekr řekl, že IF, z IFRS 9 stále ještě vlastně používáme tu reálnou hodnotu, to, hodnot, to oceňování podle Eh, reálné hodnoty. Souhlasíte s tím? Ano. Eh, fair value nezmizela z rámce IFRS 9 pro finanční rámce, nebyla eliminována, takže lze říci, že stále ještě ji máme. Já si myslím, že je to pozitivní aspekt, ne negativní, protože my potřebujeme účtovat eh, o tržní hodnotě, protože jinak by se bankéři dopouštěli nadměrné manipulaci. Já ji mám rád a e, myslím, že s více než osmiletou finanční krizí v Evropě jsme utrpěli mnohem více účetní manipulací bankéřů, kteří skrývali své ztráty, než nějakými procyklickými účinky účtování o reálné hodnotě. E, takže si myslím, že máme více zkušeností než na počátku této debaty v roce 2009 a jádrem problému není fair value, spíše ale eh, nedostatečné chybné účtování bankéřů, kteří měli zájem skrýt své ztráty. A vaše první otázka, já bych se chtěl eh, vyjádřit těm vynechávkám z IFRS 9. Eh, já vím, že ta, to nařízení neumožňuje něco přidat, a otázka je, a právní otázka, jestli by bylo možné něco vynechat, asi by jí ve finále musel rozhodnout e, soud, ale ta interpretace z Evropské komise e, která tvrdí, že je možné z ní něco vyjmout. Ta interpretace je poněkud fragilní, ale samozřejmě já tedy jenom říkám to, co si myslím, že e, tedy je tak, když si přečtu to nařízení. Zpátky k té reálné hodnotě. Myslím, že je užitečné, že v kontextu ocen, eh, vlastně hodnocení nařízení eh, eh, IAS, který komise loni provedla, byla velice pečlivá analýza literatury, co se týče účtování o reálné hodnotě. A já doporučuji poslancům se do tohoto dokumentu podívat, je přílohou té hodnotící zprávy. Je to velice kvalitní dokument a dokonale se tam dočtete, co co kdo kdy eh, na toto téma řekl. A myslím, že vlastně převážná většina eh, důkazů eh, směřuje k tomu, že tedy fair value rozhodně není na vině za to, či, co, co utrpěly evropské banky za posledních 8 nebo 9 let. Děkuji a naposled tedy dám slovo panu Hakerovi. Protože já to tedy chápu tak, že Všichni se shodnou na tom, že máme problém pro pojišťovnictví, protože se nám tady neschoduje vstup v platnost, tedy nových IFRS 9, že by to vlastně eh, zproblematizovalo účtování o aktivech a pasivech. Pochopil jsem, že jsou dvě eh, možná řešení. To eh, to jedno se mi zdá logické, tedy odložit eh, aplikaci pro eh, pojišťovnictví až na později a to druhé je spíše aplikovat eh, tedy to, ty, výpočty podle nějakých eventuálních, eventuálních scénářů. A jistě můžou, mohou existovat i další podscénáře. A za druhé, rozumím tomu tak, že pravděpodobně je pravdou, že fair value není jediným důvodem vzniku bankovní krize, ale že se možná na ní mohla podílet. Asi je složité toto eh, ocenit, ale eh, chápu to tak, že IFRS 9 v tomto směru je krokem ku předu, ne krokem eh, dozadu. A ponechat to minul, ten, eh, minulou normu by asi spíše hrálo do eh, karet eh, určitým lidem. Takže otázka asi stojí tak, jestli když učiníme tento krok upředu, jak činit další kroky, abychom se naučili tu hodnotu lépe oceňovat a lépe o ní účtovat Já nechci s vámi tedy vstoupit v nějaký kompromis, ale eh, chci se vás zeptat, jestli byste považoval tento přístup za rozumný. Kdo by rád začal? Pan Hakr. Já už jsem vyjádřil svou kritiku a také pochybuji Eh, to, že eh, fair value zvýší transparentnost a ztráty eh, při účtování pořizovacích nákladů, vlastně ty ztráty které vůbec neobjeví ne, ne, ne, neobjeví v tom účtování o fair value. Musíte se zamyslet nad tím, jak budete postupovat a já už jsem řekl, já jsem se vyjádřil ke dvěma bodům, kde by tady bylo možné něco změnit a v tomto stádiu k tomu nemám již, již nic dalšího, co říct. Děkuji. Ano, máte pro, pravdu, že to je velice komplikované. Nyní pan Bakrov. Eh, já se chci zmínit eh, o tom overlay versus deferral, eh, ty přesahy, překryvy a odklady. Ehm, na toto téma se začalo odkazovat eh, už před šesti lety. Pojišťovně na to upozorňovali. Říkali, že pokud jde o finanční nástroje, ehm, že je třeba mít na paměti, že jsou tady eh, finanční nástroje, ale ty jsou jenom na jedné straně rozvahy a rozvaha má i druhou stranu. A eh, Tehdy se uvažovalo o tom sladění těch dat účinnosti, nicméně došlo k určitému zmatení také v rámci Rady EFRAG, kdy jsme vyzvali zástupce eh, pojišťovacího sektoru, aby zmínili eh, své argumenty, poukázali na problémy a eh, oni hovořili o volatilitě u zisku a ztrát. A pokud se omezíte pouze na tento problém, tak můžete říci, že přístup překryvů to vlastně všechno řeší, protože v PML, mm, PNL pokryje mm, problémy s volatilitou. Nicméně ono jde o to, že ten obrázek je eh, rozsáhlejší a že jsou tady další důvody pro to, eh, proč dát přednost jiným metodám. Musíme si tedy počkat eh, na radu IASB, až předloží alternativu, což bude zhruba za necelé dva týdny a pak uvidíme, zda mm, první či druhá možnost nebo kombinace obou bude vyhovovat pojišťovnám. Můj osobní názor je takový, že se mi zdá logičtější stejně to, co mm, vy, tedy ta metoda odkladů, jestli jsem vám dobře rozuměl, protože mm, myslím, že má smysl přistupovat eh, k celé věci holisticky. Děkuji, nyní pan Ashley. Já bych jenom doplnil k tomu, co říkal Andrea, souhlasím s ním, jenom bych doplnil jednu věc. Pokud máte pět Eh, pojišťoven v jednom místě, tak vám sdělí šest různých eh, názorů. A Jde zkrátka o to, že jsou každá z těch pojišťoven v jiné situaci, často jsou to národní eh, subjekty, které vyrostly ze svých národních trhů a tím pádem nabízejí různé produkty a potřebují flexibilitu při účtování, což jim současný standard nabízí. Takže já nevím, jestli se vydat skutečně pouze cestou odkladu, protože to možná některým sice vyhovovat bude, jiným třeba ne, což eh, sice zkomplikuje situaci, pokud eh, zvolíme možnost volitelného systému a nikoliv jednoho povinného, ale zase to bude řešit eh, tu různorodost. Pan předseda, já bych byl pro volit odklady. Nyní stručně Nikolas. Ano, jenom stručně, pane předsedo. Vy jste vlastně už zmínil mé názory, tedy že reálná hodnota není úplně dokonalá a optimální. V této diskuzi je ovšem důležité o reálné hodnotě hm, hovořit a mít na paměti to, kolikrát Eh, sem zneužilo eh, reálné hodnoty ze strany bank a dalších eh, institucí, které toho využily pro skrývání věcí v rozvaze. Například ve Spojených státech Ti, kteří chtěli zrušit používání reálné hodnoty, byl Martin Sullivan, tedy ředitel AIT, ten eh, se chtěl odklonit od reálné hodnoty a za pár měsíců potom, co vyjádřil tento názor, jsme viděli, proč ho tak propagoval a na to musíme myslet, až budeme diskutovat eh, o účetních standardech. Samozřejmě, že reálná hodnota není eh, samozpásná, ideální, ale není sama o sobě vůbec špatná. Děkuji, říká pan předseda. Myslím, že teď máme zcela jasnou představu o situaci, také je to důležité pro naše eh, interní rozpravy v Evropském parlamentu. My jsme orgánem, který si rád vyslechne externí názory a pak si udělá svůj eh, vlastní. Já jsem hovořil eh, o Evropské radě pro systémová rizika, kterou bychom měli také požádat jako unijní orgán o názor, což uděláme. Takže tímto děkuji všem našim eh, hostům, odborníkům za tuto velice zajímavou debatu. Na pět minut si nyní uděláme přestávku. Děkuji.